před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací. Eh, dám nejprve slovo autorům, začneme Intveld na dvě minuty. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že se jedná o velmi důležité téma. Jde totiž o evropské hodnoty. Předložili jsme ústní otázku a také jsme vytvořili eh, společný návrh rezoluce o litevském zákonu, který má být eh, údajně o ochraně nezletilých, ale vlastně dělá přesný opak. Protože tento zákon posílí ignoranci, tabuizaci a stigmatizaci. Mladé a zranitelné gay, lesby a, a transgenderové mladé osoby um, vystaví útisku, čili bude působit proti zájmu těch lidí, které tvrdí, že chrání. A z toho důvodu, kolegové a kolegyně, jsme položili tuto otázku a jsem velmi ráda, že už v létě jsme obdrželi dopis od pana komisaře Barota, který vyjádřil zájem Evropské komise, obavy Evropské komise a přislíbil, že Evropská komise to bude sledovat a zajistí, aby evropská legislativa byla v souladu s evropskými principy a evropským právem. A to je důležité, protože Evropská komise by měla vstupovat do hry nejenom, když se naruší pravidla trhu, ale především, když dochází k narušování evropských hodnot. Není totiž možné tolerovat diskriminaci. Evropa je společenství hodnot, tyto hodnoty jsem o tom přesvědčena, sdílí i většina litevských občanů. Jsme přece všichni Evropané. Nyní, co se týče usnesení. Poprosím vás o podporu tohoto usnesení a především pozměvací návrh, který chce vložit odkaz na stávající antidiskriminační směrnici, protože to si myslím, že to je opravdu minimum. Také vás žádám, abyste podpořili žádost, který v rezoluci je, požádat agenturu pro zásadní práv, základní práva, aby vydala právní posudek tohoto zákona nebo návrhu zákona. Myslím, kolegové a kolegyně, že pakliže přijmeme zítra toto usnesení, tak můžeme být pišně na to, že jsme hlasem sdílených evropských hodnot. Děkuji. Grazie, eh, l'onorevole Luna. Děkuji. A paní Lunáček má dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Tak, jak již řekla má předřečnice, jedná se eh, u tohoto zákonu, eh, který byl schválen eh, v Litvě, o něco, co porušuje evropská práva, ale také svob- mohou být, může tím být ohrožena svoboda lidí. Svoboda, svoboda právě mladých lidí, Eh, kteří jsou lesbicky zaměření nebo homosexuální nebo bisexuální eh, lidé, kteří ale chtějí eh, vést svůj život bez strachu. Protože tento zákon počítá s tím, že údajně věcné informace by mohly být škodlivé pro tyto mladé lidi. A mohu vám jenom říci, co to znamená. Znamená to, že tito mladí lidé musí žít ve strachu, dost možná i v depresi, protože víme, že právě mladí lidé Eh, kteří jsou lesbicky eh, nebo homosexuálně zaměřeni, anebo je jejich situace pro ně nejasná. Eh, je důležité, jak budou žít právě u těchto lidí, to vede ke zvýšenému počtu sebevražd. Tento zákon je jedním ze zákonů, který masivním způsobem porušuje evropské hodnoty. A proto jsem měla radost z toho, že pan komisař Baro už v červenci na toto podal odpověď. Také jste mm, tady zmínil Evropskou organizaci Ilga, napsal jste jim odpověď. Eh, kdy jste řekl, že komise tento text bude analyzovat a eh, pak představí další kroky. Mě by dnes zajímalo, eh, co máte v úmyslu udělat. Co už jste udělali? I rada. Co jste udělali ehm, vůči litevskému parlamentu? Víme, že dřívější litevský prezident a také nový prezident a dřív by, hm, byla to dřívější komisařka, kteří, která ne, nepovažuje tento zákon za dobrou věc, ale parlament na něm trvá. A jsem ráda, že teď existuje návrh, i návrh rezoluce, Velice doufám v to, že všichni společně zítra eh, budeme moci toto usnesení eh, schválit. A také agentura pro evropská eh, základní práva by měla k tomuto podat svůj postoj, protože od toho tady je. A v v naší společné Evropě by mělo být zcela jasné, že život eh, eh, lesbických a homosexuálních osob, eh, že by tito lidé neměli mizet ze školy jenom proto, že to takto určil zákon. Mm, toto by nemělo nastat v naší společné Evropě. Děkuji. Minuty. Obrigado. Caros colegas, esta lei começa pretendendo ser... Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, cílem této legislativy údajně je ochrana dětí před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací. Pokud by tomu tak bylo, tak zjevně by muselo být zakázáno řada kulturních akcí na litevských univerzitách, řada filmů a řada her a lidé by museli platit pokuty za to, že poskytují určité komunitární služby. Ta pokuta by mohla být až 1500 euro, pakliže by tento zákon byl opravdu prosazen v praxi. K čemu by vedl tento zákon? Třeba to, že byste nemohli mít eh, spokojený eh, stejnopohlavní pár v televizní vysílání, že by ten pár musel být představován jako nespokojený? Nebo nešťastný? Co s tím zákonem můžeme udělat? 14. července 2009 byl tento zákon schválen a to byl také den, kdy jsme se poprvé sešli jako parlament v tomto funkčním období. Bylo to také důležité výročí zavádění našich principů, našich zásad, svobody, práva na štěstí. A přesně v tu chvíli se v Litvě začalo mluvit o tom, že je třeba takovýmto svobodám zabránit. My jsme se setkali 14. července na první plenární schůzi a cítili jsme, že naši svatou povinností je chránit ty hodnoty, které jsem právě zmínil. Otázka ale je, jak daleko necháme tyto věci zajít bude snad někdo kontrolovat, co je psáno v knihách, co se promítá v kinech. Vilnius je kulturním hlavním městem Evropy v letošním roce. To je skvělé, ale zároveň je to nejenom čest, ale také odpovědnost. Odpovědnost za to pracovat s těmi nejlepšími motivy a ne s těmi nejhoršími motivy. Takže pod, apeluji na parlament, aby odhlasoval toto usnesení a aby apeloval i pro vydání eh, informovaného právního stanoviska. Děkuji. Pan Cashman. Já sám jsem gay a jsem velmi pyšný na to, že tato sněmovna vystupuje proti tomuto návrhu, který je jasně proti evropským smlouvám o lidských právech, umluvám o lidských právech, především článek 6 a také proti rámcovým eh, směrnicím proti diskriminaci. Totež platí i pro umluvu OSN o právech dítěte, protože eh, podporuje diskriminaci proti mladým gejům a lesbičkám. Takže koho to chrání a před čím? Britští konzervativci v roce 1988 zavedli podobný zákon a je jasné a bylo jasné, že to vede k cenzuře a podpoře diskriminace a homofobie. Diskriminace a homofobie ničí životy lidí, a otravuje duše těch, kteří ji zastávají. Nevládní organizace, včetně Mezinárodní asociace gejů a e, lezeb, Rady Evropy a Amnesty International, všechny odsoudili tento návrh zákona. Bude mít dopad na mladé geje a lesby, na učitele, na veřejné činitele. Může zabránit mladým lidem v přístupu k materiálu, ke knihám, k uměleckým dílům, k filmům, které napsal či vytvořil gay či lesba. Budou se snažit zabránit mladým lidem, aby studovali díla Oscara Walda, Whitmana, Shakespearea, Čajkovského a dalších? Nebo hudbu Eltona Johna, či idolizovat někoho takového jako Martino Navrátilovou? Bude to mít obrovský dopad na to, jak mladí lidé konají a jak uvažují. Mladí lidé potřebují vzdělávat, nepotřebují izolovat. Musí chápat svět ve veškeré jeho rozmanitosti a musí být naučení respektovat ty, kteří jsou jiní. Láska jednoho člověka k druhému není otázka, která je podmíněna rodem. Je to prostě láska. Extremisté se příliš zabývají naším sexuálním životem. Tvrdí, že gejové a lesby jsou hrozbou naší společnosti a to je strašná mizreprezentace. Paní předsedkyně, civilizovaná společnost se hodnotí ne podle toho, jak přistupuje ke své většině, ale jak menšinám. A proto říkám litevcům a lidem po celé Evropě, zamítněte tento nebezpečný krok zpátky do minulosti. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní ministrině Malström za radu. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, nejprve bych ráda řekla, že svobodné svoboda projevu eh, náleží k základním zásadám svobodných společností a Evropská unie má celou řadu zásad, ke kterým se musí připojit všechny členské státy. Nemůžeme se tady zasazovat o prosazování e, úcty k lidským právům v nějakých jiných zemích, pakliže se nerespektují v samotných zemích Evropské unie. E, právo na svobodu projevu především a na nediskriminovanost jsou formulovány v článku 6 a také ve článku 10 a 14 v Evropské chartě lidských práv tyto zásady se také nacházejí eh, ve stanovách a statutech o základních právech. Je třeba tyto oblasti chránit a zamezit diskriminaci jakékoliv, nezávisle na tom, zda je to diskriminace na základě náboženského vyznání či Eh, sexuální orientace. Je třeba rozšířit toto právo na další oblasti. V této oblasti rada jedná o návrhu a parlament se pozitivně vyjádřil k tomuto návrhu. My velice vítáme tuto iniciativu a doufáme v brzké přijetí tohoto návrhu. To se tedy týká legislativy na evropské úrovni, ovšem na národní úrovni. Samozřejmě členské státy mohou přijímat své vlastní zákony, ovšem za jednoho předpokladu a sice, že tyto zákony eh, budou zcela v souladu s respektováním primární a sekundární legislativy Evropské unie. Současný zákon, eh, o němž zde hovoříme, a eh, který byl schválen v litevském parlamentu v Černu a také trestně právní ustanovení a správně právní ustanovení velice zneklidnili švédské předsednictví. Tento text však ještě nevstoupil v platnost. Je to zákon, eh, který zakazuje určitou sexuální orientaci, to znamená ponížení lidských práv a znamená to porušení rovnosti. Eh, a my jsme na to neustále upozorňovali znovu a znovu v našich jednáních s litevskou vládou. A k právním aspektům, o kterých eh, se zde hovořilo. E, je nesmírně důležité poukázat rovněž na to, že Rada nemůže sehrát žádnou formální roli, e, protože vztah mezi formální národní legislativou a smlouvou není úlohou Rady, je to úlohou komise postarat se o to, aby členské státy dodržovaly právní předpisy Evropské unie a prosazování evropských zákonů. A aby také komise zabezpečila, aby byly zcela respektovány evropské zákony ve všech členských státech EU. To tedy znamená, že pakliže nějaká členská státa, nějaký členský stát poruší primární či sekundární právo Evropské unie, rada nemá možnosti, ale komise má možnosti. V opačném případě bychom byli zcela zneklidněni, pakliže bychom na základě stáří sexuální orientace či pohlaví e, zažili diskriminaci. Ale rada může samozřejmě uvést v život diskusy, e, co do možných opatření a rovněž může být opatřením rady v souladu s článkem 7 smluv pakliže komise předloží odpovídající návrh. Tento zákon, jak jsem již poznamenala, ještě nevstoupil v platnost. Mohu ujistit zde přítomné poslance, že otázka diskriminace homosexuál a lesbiček bude i nadále na našem programu a 16. a 17. listopadu budeme o tom hovořit na radě ve Stockholmu. E, také e, budeme definovat znovu to, co říkáme tady. Jedná se o nezbytnost respektování lidských práv, ale jak již jsem na to poukázala formálně viděno, eh, musí to skutečně být správně vše vedeno i v tom formálním rámci. Eh, eh, chtěla jsem tedy poukázat také na meze, jaké máme v naší působnosti a odkazuji tady na působnost komise. Děkuji. Děkuji. A Slovo má pan komisař Baro. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrině. Skvělým způsobem jste eh, popsala eh, soudní mm, veškeré danosti. Eh, chtěl bych poukázat na to, že komise opakovaně a důrazně odsuzuje veškeré projevy homofobie, protože se tady jedná o jednoznačné porušování eh, důstojnosti člověka. Komise už tento postoj v Evropském parlamentu 23. Eh, dubna 2007 zopakovala a u příležitosti plenárního zasedání, na kterém eh, bylo schváleno usnesení o homofobii, A sice se to týká otázek, které spadají do eh, aký komunitér a také do mm, implementace eh, aký komunitér ze strany členských států. Sem patří také základní práva. Eh, tedy jsou to závazné mm, práva z komunitárního práva a tato práva mladých, jak o tom bylo hovořeno v Litvě, ochrana mladých, to spadá z velké části do eh, kompetencí eh, Evropské unie. Jde o implementaci eh, směrnice o audiovizuálních médiích a o elektronickém styku obchodní. A ještě před schválením eh, eh, zákona poukazovaly litevské úřady na to, že eh, určité aspekty jsou předmětem velkých obav, právě co se týče se slučitelnosti základních práv a aký komunitér. Přes toto varování Zdá se, ta verze, která byla schválena 14. července, mm, asi ne, nemůže popřít eh, pochyby, které vyjádřila komise. Komise může pouze znovu vyjádřit své vážné výhrady eh, vůči slučitelnosti tohoto zákona s mm, svobod, svobodou projevu, nediskriminace. A mm, také eh, práv dětí, včetně práva eh, na přístup k nezbytným informacím, eh, které souvisí s rozvojem eh, dítěte. Komise bez dalších výhrad učiní nezbytná opatření proto, aby bylo zaručeno dodržování komunitárního práva, včetně základních práv. Podle informací, které má komise k dispozici, Existuje pracovní skupina, eh, která eh, už započala se svou prací v Litvu i eh, s prezidentkou ehm, Grybauskajte. Ta by měla vnést nezbytné změny do tohoto zákona a tyto změny by měly být sem začleněny koncem října. Komise pochopitelně vyčká, než tato pracovní skupina nebo tento výbor ukončí svou práci a potom představí a přeskoumá obsah těchto návrhů, než se definitivně vyjádříme k zákonu a než bude schválen. Mohu paní ministrině pouze paní Malström souhlasit s tím, když říká, že to je v rukou komise, aby přeskoumala to, zdali pravidla Evropské unie a základní práva jsou dodržována a aby se případně zvážily sankce. Tolik tedy mé informace, přičemž bych chtěl upozornit na to, že komise tady má, zastupuje jednoznačný postoj v této otázce. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Pokud dovolíte, tak nyní dám slovo vystupujícím za politické skupiny. Nejprve pan Landsbergis za EPP, který má dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tento zákon, o, o tomto zákoně diskutujeme a kritizujeme, eh, nemá vstoupit až do března a obsahuje pouze jednu řádku, a to propagace homosexuality mezi eh, nezletilými. Paní prezidentka Litevské republiky přijala iniciativu, aby předložila eh, vyjasňovací pozměňovací návrhy. Naše usnesení tedy se snaží prorazit otevřené dveře je potřeba, abychom se soustředili na záměr parlamentu. Ty nepříjemné řádky hovoří o propagaci homosexuality mezi nezletilými. Máme zde klíčová slova propagace a nezletilí, nikoli homosexualita, jak to někteří vidí. Přímá, přímou propagaci jsme tedy řešili přijetím zákona. Propagace je čin, který zachází za hranice a, potřebných informací, propagace homosexuality mezi nezletilými, pokud opravdu otevřeme oči, často obsahuje daleko více. Třeba a, apel, aby si to vyzkoušeli, anebo dokonce prostituci mezi nezletilými. A jsou sdělovací prostředky, které by to mohly dělat. Kolegové rodiče a prarodiče, podívejte se na to vlastním srdcem. Byli byste proto, aby se otevřel veškerý tento prostor pro všechny vaše děti? Vy možná ano, Co když na ně budou bez hranic takto neustále působit? Na jednu stranu právo dětí být mentálně zneužíváno a na druhé právo dětí být chráněno před zneužíváním. Sebeurčení je otázka dospělosti. Já tedy navrhuji, abychom podpořili pozici, které berou v úvahu jak umluvy práv dítěte a škrtnout odstavec 1, který je nerelevantní pro tuto chvíli a nezaslouží si pozornost tohoto nejvyššího, této nejvyšší sněmovny v Evropě. Děkuji a nyní na minuto eh, pan Moraes. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Pan Landsbergis eh, tady podal dosti nepřesvědčivé ospravedlnění tohoto eh, zákona. Byl jsem překvapen. Myslel jsem si, že budete více legitimizovat ehm, to, že komise a eh, rada tady ukázal, že toto je správná cesta. antidiskriminace a svoboda projevu jsou základní principy evropského práva. Ehm, pan Cashman před chvílí řekl, že takový zákon jsme měli v roce 88 a teď už je to historie. A tento zákon se stane historií historii, protože Ehm, jako společenství hodnot, to je jedna z největších silných stránek Evropské unie, to je společné úsilí, abychom mm, porušovali, abychom e, ochraňovali základní svobody. Je to vždycky těžké, když jeden členský stát se dostane e, do, takovéhoto, e, do takové pozornosti, ale jsme společenství hodnot a měli bychom analyzovat tyto zákony. A tak, jako řekla komise a rada, tyto věci jsou hluboce zneklidňující. Agentura pro lidská práva by měla odvést svou práci a měla by předložit svůj názor a tak, jak řekla komise a rada, jsou tady problémy se stávajícími eh, antidiskriminačními zákony v této Evropské unii. Měli bychom obhajovat to, co máme a zajistit, aby eh, socialistická eh, skupina, naše sesterská skupina v Litvě odsoudila tento zákon, tak aby se stal minulostí. Děkuji nyní pan Donskis na dvě minuty. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňování informací okamžitě začal působit jako homofobní a nedemokratický na všechny lidi, kteří brání občanská práva. Je to zákon, který dvakrát vetoval prezident a potom to veto přehlasoval parlament. Kromě toho stávající prezidentka tento zákon velmi kritizovala. Je to zákon, který hodnotili a sdělovací prostředci E, prostředky různí komentátoři, kteří hovořili o tom, že je homofobní a že má nebezpečné politické dopady, jako třeba, e, jako třeba cenzura a sebecenzura. Tento zákon se netýká ochrany dětí. Namísto toho je to zákon proti gejům a lesbám, kteří žijí v této zemi. Ať je to jakkoliv, když staví rovnítko mezi nekrofily a fyzické násilí a homofobii, tak je to prostě neuvěřitelné. Je těžko pochopit, že takovýto zákon může být na začátku 21. století přijat v členském státě Evropské unie. Já si myslím, že je to nešťastný krok, že to je velké nepochopení, při nejmenším tedy. Článek 310 a 214 v trestním a občanském zákoníku. Tyto změny se v současné době diskutují v Evropském parlamentu a budou trestat všechny, kteří jsou zapojeni do propagace homosexuality v jakémkoliv veřejném prostoru. Pokud toto neznamená státem sponzorovaná homofobie a diskriminace gejů a lesb, lesb, tak co to tedy potom je? A v neposlední řadě tento zákon je ostuda. A ještě větší ostuda by byla trivializovat a v podstatě ospravedlnit tento zákon. Plně podporuji toto usnesení. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát a nyní dostává slovo pan Romeva i Rueda na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Nacházíme se v centrálním momentu budování evropského projektu. Nedávno eh, jistě, nedávno bychom tuto debatu vůbec nemohli hovořit, protože by žádný parlament nenapadlo schválit nějaký takový zákon. Vidíme tedy vývoj interní politiky, litevské politiky nás vede k závěru, že se nacházíme před tématem, které přímo se týká věrohodnosti schopnosti Evropské unie eh, jsme tady zastoupeny tři instituce evropské a nemůžeme zůstat pouze mlčky vůči takové zemi, která kriminalizuje takové právo, jakým je právo na sexuální orientaci nezávisle na pohlaví. Hovořit normálně, pane Lambergisi, hovořit normálně o homosexualitě, transexualitě a bisexualitě je nejlepší zárukou pro to, aby každý mohl rozvíjet svou sexualitu v respektu se sebou samým i v útěk ostatním. A to je tak důležité, protože to, oč tu žádáme, je, aby se zaručil zdravý vývoj bez diskriminace, bez negativních dopadů v dětství. Je právě norma, znamená to normalizaci této situace a nikoliv jí kriminalizující. Děkuji mnohokrát. A není pan Šimanský minutu a 30. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, litevský zákon o ochraně nezletilých byl napsán ze snahy o ochránit eh, psychologický vývoj dětí před sdělovacími prostředky. Za druhé jim šlo o to, aby děti bylo vychovávány v souladu s přesvědčeními rodičů. A myslím si, že tady nikdo z nás nebude tvrdit, že to nejsou důležité problémy. Myslím si, že je třeba vážit si takovýchto cílů, nikoli je kritizovat, ale toto tady není nejdůležitější. Tento návrh zákona v žádném svém odstavci neporušuje, ani se dokonce netýká evropského práva. To, co máme v eh, písemné otázce, se týká pouze národního práva členských států. Nikdy nikdo nedal právo Evropské unii vstupovat do těchto oblastí. To je zásadní důvod, z kterého se stavíme proti tomu, aby se na Evropském fóru řešily tyto otázky. A to jsou také důvody, ze kterých nebudeme souhlasit, aby taková či oná ideologie byla používána jako zástěrka eh, k porušování evropského práva. Nemůžeme proto podpořit žádnou z představených usne- eh, rezolucí. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo na jednu minutu paní Svensson. Děkuji. Paní předsedkyně, tady nejde o otázku ideologie, ale jde tady o eh, stejné hodnoty všech lidí, bych řekla. Děkuji komisi a radě za Eh, tyto, eh, tato jasná slova. Jsem přesvědčena o tom, že parlament, komise i rada i tady budou sledovat společnou věc, když půjde o porušování základních práv. Mluvíme tady o úctě vůči rovným eh, stejným právům pro všechny občany a to platí pro všechny země. A v zásadě tento návrh zákona znamená, že všechny otázky, které mm, mají co dočinění s gay nebo eh, lesbami, eh, mohou znamenat, že pak bude mm, vysloven zákaz a tito lidé nebudou moci užívat stejných práv mm, Nechci tady vypočítávat všechna eh, lidská práva, která jsou tímto porušována, ale doufám eh, v to, že parlament eh, tady pokud možno jednomyslně bude postupovat při hlasování o tomto usnesení a že se v tomto smyslu vydáří. Děkuji. A další řečníci na seznamu, prosím, držte se striktně časového limitu. Nejprve má dvě minuty pan Matěj. Paní no. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych eh, ráda připomněla to, jak důležité pro Evropskou unii, pro parlament a ostatní kolegy a kolegyně je boj proti veškerým formám diskriminace, zvláště diskriminace na základě sexuálního eh, nasměrování. O co tady dnes jde? Je to návrh eh, zákona v Litvě návrh eh, zákona, který eh, způsobil obrovské potíže, takže se toho musela eh, ujmout paní Grebaskaites a dokonce musela být navržena sestavení pracovní skupiny, která má předložit eh, návrhy na změny. Já jí důvěřuji v tom, že tento problém bude vyřešen a eh, že tento členský stát, kterého se to týká, najde odpovídající řešení pro tento problém, protože se eh, jedná o útok proti lidem jiného zaměření sexuálního. My jsme tady navrhli usnesení a dokonce jsme navrhli, mohli rozpracovat společné usnesení a e, myslím a doufám, kolegové a kolegyně, že e, budeme moci e, schválit toto usnesení zítra. Je velice důležité, aby intelektuální, mentální zdraví dětí bylo ochráněno ale boj proti veškerým formám sexuální diskriminace je důležitý, protože už na tom pracujeme celá léta. Máme tady agenturu pro základní lidská práva, která má své úkoly a měli bychom Neměli bychom No, e, tuto agenturu označovat jenom za nějakou makulaturu. Děkuji kolegům a kolegyním, e, kteří se angažovali v této práci, protože je mi, je mi velkým potěšením, že se nám podařilo dát dohromady společné usnesení a doufám, že zítra na plénu bude moci být chváleno. Děkuji. Paní Blinky, vyčujete. Má minutu a půl. E, Ači pirmininkė. Sveikinu Europos parlamento iniciativu. Děkuji, paní předsedkyně Gratuluji Evropskému parlamentu k iniciativě, se kterou se zabývá návrhem zákona z mé země, který se týká ochrany nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, který prošel díky pravicovým silám v litevském parlamentu. Je velká škoda, že návrh zákona nebyl dostatečně diskutován předtím, než byl přijat a že nebyla studována jeho kompatibilita s evropským právem a mezinárodním právem. Hlasy různých nevládních organizací také nebyly oslyšeny. Pod zástěrkou a cíle ochrany práv dětí, došlo k rozdělení naší společnosti a antagonizaci jednotlivých skupin. Bývalý prezident Litvy vetoval tento zákon, nová prezidentka vytvořila zvláštní pracovní skupinu, jejímž cílem je vytvořit nový návrh zákona a předložit jej litevskému parlamentu ještě letos na podzim. A doufám, že v Litvě se najde dostatek politické vůle na to, aby se zlepšil tento návrh zákona jsme zvyklí přijímat moderní legislativu v této oblasti. Před šesti lety sociální demokraté v Litvě přijali zákon o rovných příležitostech, který zakazoval veškerou přímou či nepřímou diskriminaci na základě věku, sexuální orientace, etnického původu, náboženství a, a postižení ve všech oblastech za, o života. Rada v současnosti diskutuje o rozhodnutí v této oblasti. Evropský parlament a jeho rezoluce by měly apelovat na litevský parlament, aby přijal právní úpravu, která bude v souladu se všemi mezinárodními závazky i s ústavou Litvy. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Boskvort. Pane komisaři, paní předsedkyně, paní ministrině, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem šokovaná, že nějaký parlament nejenom taková opatření navrhuje, ale dokonce schválí. Tento zákon je nejenom nepřijatelným porušováním práv lesbiček a homosexuálů v Litvě, ale je to skutečně urážka homosexuálů v celé Evropě. Litevský parlament tady eh, proklamuje, že homosexualita je snad něco ostudného a je třeba předtím děti chránit. Očekávám od švédského předsednictví, že naprosto jednoznačně eh, eh, poukáže litevský litovskou vládu do patřičných mezí a řekne, jak se to má s diskriminací. Nikdy, již nikdy více takováto diskriminace. Chtěla bych ještě také říci, že komise se také nemá leknout podat stížnost u Evropského dvora ještě než vstoupí zákon v platnost. Děkuji mnohokrát. A nyní Catch the Eye a začne eh, Nikolaj Zika na minutu. Eh, děkuji, paní předsednička, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Litva přijala zákon, kterým významně upravuje ochranu dětí a mladistvých mm, eh, před vnějšími vlivy informací, které mohou závažně mm, označit jejich další vývoj. Je jasné, že sociální a rodinná politika spadá pod kompetence jednotlivých členských států Evropské unie. A proto žádné evropské iniciativy nemohou za toto Litvu odsuzovat. Zmíněný zákon neporušuje žádné eh, normy v oblasti lidských práv. Studoval jsem tuto otázku a je tomu tak. Jsem přesvědčen eh, o tom, že právě naopak posiluje způsoby, jak je možné děti ochránit před tím, aby nebyly vystaveny informacím nebo obrazům, před kterými je chtějí ochránit samotní rodiče. Mm, eh, apeluji na důsledné uplatňování principu subsidiarity Mm, I samotné Irsko si to vymohlo eh, v protokole, eh, protokolu k Lisabonské smlouvě. Mm, toto upozornění členským eh, státům se stávají závažným precedentem, precedentem v tak závažných otázkách, jako je rodina. Děkuji vám. Grazie, la parola all'onorevole Palek. A slovo má pan Palecky na minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, poprvé v historii Evropského parlamentu eh, v tomto ctihodném eh, domě eh, se, akce, se diskutuje o akcích litevského parlamentu a to ne ve, ve velmi příznivém kontextu. Autoři tohoto zákona vyjádřili určitá přání nebo úmysly, eh, které tím, čímž vytvářejí eh, zákon, který není vhodný pro Evropu 21. století. Myslím si, že většina litevského parlamentu mm, eh, byla příliš přesvědčena o férovém svém přístupu a o objektivnosti. Myslím si, že tato diskuse Stejně tak eh, jako eh, silná reakce komise a rady jsou jasným signálem eh, litevským zákonodárcům, aby se nevraceli zpátky do středověku, ale aby hleděli kupředu na základě zkušeností a tradic evropských členských států. A proto je zapotřebí takovýchto diskusí stejně tak jako usnesení. Děkuji. Děkuji. A slovo má paní Wikström na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni lidé jsou si rovni a mají eh, nedotknutelnou hodnotu a z tohoto titulu se musí parlament jednoznačně vyjádřit eh, i vůči evropským státům, nezávisle na tom, o jakou zemi se jedná. Svoboda a tolerance jsou základní hodnoty Evropské unie a jsem nesmírně šťastná, že také předseda komise dnes vyjádřil svou ochotu zasazovat se ještě více o základní práva a lidská práva. Hovoří se zde o tom, jak tragické je, že země, která byla dříve potlačována a zažila, utlačována, promiňte, a zažila diktaturu, může vůbec chválit tak nestydatý zákon, který je cenzurou a vyjadřuje zároveň obrovskou netoleranci. Všichni, eh, kteří eh, mají demokratické smýšlení, musíme tento zákon v Litvě odsoudit. A to by se mělo vyjádřit naším zítřejším hlasováním za usnesení. Děkuji mnohokrát a nyní paní Zaborská na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. V roce 2006 bylo Slovensko odsouzené, protože žádalo svobodu svědomí. Dnes se Litva nachází před tímto společenství, protože chce chránit děti před sexualizací společnosti. Toto jednání považuji za manipulace Charty základních lidských práv, text, který je právně závazný. Tato sněmovna ignoruje legitimitu Národního parlamentu, který dvakrát odhlasoval dnes tak kritizovaný zákon. Tato sněmovna žádá stanovisko agentury pro lidská práva. Tato agentura však nemá kompetenci zkoumat účinnost národních zákonů. Mám otázku. Co si mohou Irové myslet před nastávajícím referendem? Jedně to, co brz, že brzy nastane čas, kdy budou tady v této sněmovně kritizováni za své chránění rodiny a života. Je mi skutečně líto, že v tomto stěném parlamentě nejsou respektovány Eh, rodinné hodnoty, diverzitu kulturní, nerespektujeme ochranu dětí a právo rodičů na jejich výchovu. Děkuji pěkně. Grazie. Adesso, eh, Děkuji. Dobrá, tak eh, nyní bychom poprosili paní ministrině, aby reagovala na tuto diskusi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že je zcela jasné, že naše tři instituce mají jasný postoj k této otázce. Je třeba respektovat lidská práva, je třeba prosazovat toleranci, netknutelnost jednotlivce a zákaz diskriminace mimo jiné na základě sexuální orientace. To jsou všechno středobody evropského procesu a musí to tak zůstat. Členské státy jsou zodpovědné za to, aby respektovali jak hodnoty, tak právní text, který platí v této oblasti na evropské úrovni. Švédskému předsednictví velmi leží na srdci a, a má velké obavy z tohoto zákona. Vím, že se teď o tom hodně hovoří v Litvě. Paní prezidentka byla komisařkou a je velmi dobře informována o evropských hodnotách a evropském právu. Ona sama spustila proces, který má revidovat tento zákon tak, aby byl v souladu s evropským právem. Ráda slyším, že i komise se tak jasně vyjádřila o tom, co se stane, pakliže by tento zákon vstoupil v platnost v původním znění, což se doufám nestane. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu komisaři. Jen bych chtěl eh, vyjádřit svou naději v to, že pracovní skupina, eh, kterou mm, mm, ustanovila paní Grybauskajte, eh, zabrání tomu, aby byl zákon schválen protože by to nebylo v souladu s evropským právem. Ještě bych chtěl zdůraznit zvláště jeden bod. A sice obáváme se, že určitá eh, legislativní ustanovení by byla v rozporu eh, s určitými eh, směrnicemi, které se týkají elektronického styku a, me, a pokud, protože rodinné právo je v kompetenci členských států, ale co, se, co bylo již řečeno v rozpravě, nám ukazuje, že je zapotřebí lépe posoudit celou situaci eh, v Litvě. Děkuji vám. Děkuji. Pět návrhů usnesení eh, tady nemám eh, a tímto ukončuji rozpravu. Hlasování se bude konat zítra.